dalšími nápady. Děkuji vám. Ano, to je hezké, že jsme skončili eh, a to právě otázkou o cestovním ruchu. A eh, to znamená v pozitivním duchu. Chtěla bych poděkovat všem eh, poslancům a poslankyním za jejich otázky. Bylo tady velmi mnoho různých otázek a děkuji také designované komisařce za odpovědi. Prosím, můžete nyní stručně schrnout v závěrečném slově během pěti minut eh, celkově tuto tématiku dnešního slyšení? a pak eh, pan Buzek eh, přednese ještě závěrečné slovo, abychom věděli, co se bude odehrávat dále. Prosím, máte slovo na pět minut. Honorable members, uh, thank you very much for... Vážení Eh, dámy a pánové poslanci, eh, děkuji vám za všechny otázky, za výměnu názoru a doufám, že tato debata se stane eh, dobrým výchozím bodem pro naši další spolupráci. Já se těším na regulérní dialog a mohu vám říct jeden speciální závazek a sice budu se plně angažovat eh, v rozvíjení potenciálu vnitřního trhu. Navrhuji vám, abychom příštích pět let strávili energickým odstraňováním překážek na tomto trhu jedno po druhé a nacházení řešení. Já vám tady děkuji. Jsem si vědoma, jak významnou institucí je tento parlament, jak silný má mandát a chci spolupracovat velice úzce s vámi, se všemi skupinami těchto, v tomto parlamentu, neboť mám takový dojem po těchto otázkách, že jde o portfolio, které je důležité pro všechny politické skupiny. Je to portfolio, které nám dává šanci růst, rozvíjet se a zajistit zaměstnanost. Děkuji vám. Uh, děkuji vám. A eh, děkuji vám, že jste mi umožnili přežít. Thank you very much. Děkuji vám, paní rezignovaná komisařko, eh, za všechny odpovědi a také za závěrečné slovo. Chci poděkovat všem, kdo byli v tomto sále, i všem, kdo nás poslouchali na internetu. Bylo to veřejné slyšení a bylo velmi důležité. Na závěr eh, našeho slyšení eh, mi dovolte poskytnout jednu informaci, kterou jsem neměl dostatek odvahy vám říci na začátku. Já jsem ze stejného regionu EU jako paní Běňkovská a to je velmi průmyslový, průmyslový region a museli jsme projít velmi složitým procesem restrukturalizace průmyslu v tomto regionu, čili z tohoto hlediska myslím, že má hodně zkušeností. Ví, jak také pečovat o životní prostředí, což je také pro nás všechny velmi důležité. jde o právě procesy těžkého průmyslu, strojírenského, chemického průmyslu. Takže tady jsou zajímavé zkušenosti i z polské vlády a také eh, zkušenosti eh, místo předsedkyně vlády. Já tedy doufám, že budeme mít eh, mnoho možností dalších kontaktů v nadcházejících pěti letech, protože všechna témata, o kterých jsme hovořili, jsou velmi důležitá pro evropské občany. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji všem kolegům ze všech pěti výborů, které jsou tady zastoupeny. A dovolte, abych vám řekl, že pro výbor ITRE máme ještě jednu dobrou zprávu. Další slyšení v pondělí paní Bratušek. Eh, a samozřejmě eh, dnes odpoledne ještě setkání koordinátorů, ale paní spolu předsedkyně vás bude ještě dále informovat. Děkuji. Děkuji vám. A prosím ještě o chvíli pozornosti, dámy a pánové. Paní Běňkovská, děkujeme, že jste e, přišla. Skutečně jste e, dobře e, přežila, ale to přece ještě není konečný proces. My ještě budeme muset přežít také proces hodnocení Eh, my jako politici jistě eh, ve všech věcech souhlasit nebudeme. Kdybychom se všem souhlasili, pak by byl život velice jednoduchý. My tedy musíme ještě rozhodnout, eh, zda pro většinu jste úspěšně uspěla v tomto slyšení. Já bych chtěla připomenout politickým frakcím, že Eh, ještě eh, nepošlou své zástupce do těchto schůzí koordinátorů, pak eh, jejich hlasy nebudou započítány a nebudou platit. Je to velice důležité. Vnitřní trh teď se sejdou zde v uzavřeném zasedání a pak ještě mezi 6 a 7 v pokoji 5 3G v 7 hodin ITRE a IMCO koordinátoři se sejdou také f 5 3, 3 a zástupci také z dalších přidružených eh, výborů se dostaví. Děkuji vám ještě jednou a eh,